Spitzenkandidátů selhal, protože pan Weber tam stále ještě eh, sedí. Eh, v podstatě je to malý krůček pro vás, ale velký skok pro Evropský parlament je to jakýsi státní pohřeb pro celý eh, tento systém. My se nacházíme na bulváru eh, pohřbených snů. Eh, vy jste zde, učinila jste mnoho slibů a to makronistům, socialistům, zeleným různé sliby do různých stran. O co jde? Připadáte si asi jako jakási učitelka, ale otázkou je, zdali všechny tyto sliby dojdou naplnění. naplnění. A pak německá spolková armáda, tam došlo k řadě neblahých eh, eh, skutků, ale je zde také určitý problém postoje, protože vy jste politicky odpovědná za to, co se tam stalo. A když něco na komisi eh, nevíde, také eh, budete eh, pak předhazovat ty problémy nebo chyby druhým. Eh, dokážete hm, se podívat sama sebe, hm, na, sama sebe do zrcadla? Děkuji. Pan Wilmsen, jedna minuta. Děkuji. Dnes budeme také hlasovat o klimatu. Nacházíme se totiž v situaci akutní klimatické změny a jde o to, zdali chceme mít tedy silnou politiku zmírňování klimatických změn. Odpověď, kterou nám paní von der Leyen dala, je ne. 50% snížení emisí CO2 do roku 2030 nebude stačit na to, abychom se vyhnuli eh, klimatické katastrofy. 55% také nestačí na eh, to, abychom se vyhnuli klimatické katastrofě. Potřebujeme klimatickou akci okamžitě. A proto budu hlasovat proti paní von der Leyen a vyzývám vás všechny, kteří eh, se účastní eh, těchto voleb, aby učinili to tež. Eh, je na čase a musíme jednat nyní a budete-li hlasovat záporně dnes, tak to znamená, že budete jednat také. Je nyní na čase, abych našim slovům následovali skutky a abychom se vyhnuli klimatické katastrofě, abychom hlasovali tedy proti eh, paní von der Leyen, když dnes později odpoledne budeme hlasovat. Děkuji. Děkuji, pan Sinčič, minuta a půl. Děkuji za slovo. Paní von der Leyen, eh, v úvodu eh, vás, Dovol... vás chci zeptat. Vy centralizaci, vy představíte zdali budete také proti centralizaci, proti deficitu eh, demokracie a hegemonii v ekonomickém vývoji. Hovořili jsme před několika let, dny právě o tom. Itálie před eh, eh, několika dny eh, získala nového předsedu parlamentu a sice už sedmého, zatímco několik okrajových zemí, jako například Chorvatsko, nezískalo žádnou funkci. Situace je obdobná v Radě Evropy a také na komisi. Kdy někdo jiný, jako Malta, Slovensko nebo Chorvatsko, bude na tahu nikdy, když když jde o demokracii, přijdete sem, stojíte před námi, ale nemáte žádnou eh, eh, legitimaci. V jakém volebním eh, boji jste se podílela? Jak můžete mít legitimaci? Jak ehm, nebo kdy žádala Evropská unie ehm, od voličů vaši legitimitu. Opět se zdá, že ti mocní se dohodli mezi sebou. Francie získá eh, centrální banku, eh, Belgie radu a tak dále. Hovořila jste o Sýrii, že jste přijala do své rodiny syrského chlapce, to je eh, dobře. A pak hovoříte o eh, NATO, eh, které je vlastně aktérem trvalé nestability a nikdy nedosáhne míru. Chorvatsko ale nemá z toho všeho žádný prospěch. Buď budete čestná a upřímná, anebo nedostanete můj hlas. Děkuji. Dvě minuty, pan Bellamy, paní předsedkyně Jean-Peky napsal, je třeba mít odvahu říci, co člověk vidí, ale více je třeba mít odvahu eh, vidět, eh, říci, že vidí, co vidí. Takže Evropa je v hluboké krizi, která je odsouzena k bezmoci vzhledem k ekonomice, eh, k migraci, vzhledem k těm velkým velmocem, které teď píší dějiny světa. Je to osud naší civilizace, o který jde v tomto okamžiku. Není zde žádná možnost, jak bojovat bojovat proti skepsi. Jde o to opět eh, oživit Evropu, která bude sloužit lidem a která nebude trpět nerovnováhami způsobenými globalizací. Například je třeba, abychom dali eh, větší možnost našemu know-how, našim možnostem vyrábět a především mám na mysli i zemědělce. Já lituji, že vůbec, že tolik jste o, o nich nemluvila, že jste je nezmínila, protože zemědělská politika je první politika EU a nikdy nebudeme akceptovat, aby byla nějak, aby se s ní nějakým způsobem pohrávalo. Zde jsou nerovnováhy, které způsobují ekologickou krizi a Evropa, a díky, že jste to řekla, Evropa musí skutečně již přispět ke snižování emisí uhlíku a uložit to i všem tuto daň, kteří vyváží sem a ne, dále řešit migrační krizi. Zatím se to nedaří. Ano, každý mrtvý je tragédií. Ano, ale Každá z těchto tragédií je výsledkem jedné věci a to je naše bezmoc. Příliš mnoho lidí na sebe bere to riziko, aby se dostali do Evropy, protože vědí, že jediná podmínka, aby se tady mohli usadit, je, že sem nelegálně přijedou a tudíž je třeba zvládnout hranice, vnější hranice Evropy a to je povinnost lidstva kterou neseme zde, eh, nepřijímat, protože to znamená, že nebudou trpět také. A i zde e, naše, e, tak abychom ochránili civilizaci, kterou jsme zdědili i pro budoucí generace. Máte, paní van der Leyen, e, povinnost zachránit budoucnost a v příštích pěti letech občané nás budou sledovat a budou s námi počítat. Děkuji. Madame Piri. Paní Piri, dvě minuty. Milí kolegové, paní van der Leyen, Eh, účast eh, při volbách byla v Nizozemsku z nejvyšších. Eh, my jsme vedli vynikající kampaně v televizi a jinde. Organizovali jsme setkání a mm, nakonec to hlasování vyznělo optimisticky, ale i mm, z toho hlasování vyplynulo, že my máme velkou většinu v parlamentu zde a my jsme podporovali eh, systém špicen kandidátů, stejně jako před pěti eh, volbami. A nakonec po volbách došlo k takové tomboli, ze kterých, takové tombole, ze kterých se vytahovala jména, což eh, vzbudilo otazníky i v Nizozemsku lidé mají pocit, voliči mají pocit, že byli podvedeni, proč tedy šli k volbám a proces špicen kandidátů byl v podstatě zabitý zabit eh, autokraty, jako je Orbán v radě a eh, jiní zase vidí vaše jmenování jako vítězství pro ně. No, já nikoho neviním, ale vzhledem k tomu, jak to všechno proběhlo, je třeba, abyste jasně se postavila k právnímu státu. Mám jasnou otázku. Podporujete článek 7 v posledních letech komise a eh, rada zahaj, pardon, komise a parlament zahájili eh, řízení proti mm, Polsku a Maďarsku. Podporujete článek 7? Samozřejmě před námi je dlouhá cesta ještě k plné demokratizaci, což bude znamenat velké úsilí na, výš, na vaší straně, ale i na naší straně. Paní van der Leyen, ve vašem projevu jste nastínila celou řadu eh, bodů pro mm, progresivní voli voliče. A hm, takže eh, určitě můžete i eh, já myslím, že budete moci počítat s podporou podkorchových sil, pokud se to bude prosazovat paní Rýsi. Děkuji, paní předsedkyně, vítejte. Paní van der Leyen jste v parlamentu, již jsme slyšeli hodně věcí na témata jako migrace, klima, právní stát. Já to mohu zkrátit tedy. Už něk- Samozřejmě, to jsou základní politiky, ale co je zásadní dnes dopoledne pro nás a pro vás, je eh, opět eh, nastolit eh, nový stav důvěry, tedy s parlamentem a s potažmo s voliči. Paní van der Leyen, vy mm, nejste odpovědná za ten prapůvodní hřích, kterého se dopustila rady. Rada v podstatě to byly tři dny handlování, eh, a, eh, které těžko lze strávit vůbec, ale já, eh, vy jste s tou sešla tím, že předkládáte te, různé reformy, teď telegraficky. Tři zásadní otázky pro nás. Společná zemědělská politika. Vy jste Ehm, k tomu tedy významně mlčela, abych to zjemnila, ale eh, technologický sklus, který zde máme, umělá inteligence, robotika, průmyslová politika, co uděláme, co navrhnete pro to, abychom konečně zde plodili šampiony, hm, protože hm, to se zatím ne, nedaří. A doposud Ehm, to je taková premiéra, ano, vy jste žena, to je pravda, ale vy jste i lékařkou, to jsem ráda, paní van der Leyen. Možná vy nevíte, ale zdraví, eh, zdraví, paní předsedkyně končím, takže to eh, byl takový chudý příbuzný předchozí komise, ale přitom tady máme zde řadu eh, epidemí, přeshraniční nedostatek léků, vakcinace a podobně. Co uděláte tedy, aby se to zlepšilo? A v tomto budete mít naši podporu. Děkuji. For Děkujeme. Na jednu minutu paní Hautala. Děkuji za slovo. Paní van der Leyen, já jsem ráda, že ve svých hlavních politických směrech se se zmínila o tom, že obchod není cíl sám o sobě, že musíme tímto způsobem exportovat naše hodnoty do světa. Ovšem my víme, že importováním zboží exportujeme v podstatě porušování lidských práv, porušování eh, domorodého obyvatelstva, deforestaci, tím, že konzumujeme čokoládu, textil a jiné produkty, Podpořila byste takový mandatorní zákon, který by se týkal due diligence naší společnosti, abychom poukázali na neetické aspekty dodavatelských řetězců? To je první věc. Já jsem ze severní Evropy, nejsevernější části Evropy, to je druhá věc, o které bych se ráda zmínila, protože klimatické změny mají nejdramatičtější dopad právě v arktických částech našeho světa, v té části světa, odkud pocházím já. A vy vlastně konfliktní agendě o arktické oblasti ani nehovoříte. Nezmiňujete se vůbec o této problematice, proto bych se ráda zeptala, zda to bude jedna z priorit práce budoucí komise. Děkujeme. Pan Berg má slovo, jedna minuta. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové, kolegyně, vážená paní ministrině. Jako nově zvolený poslanec jsem eh, byl překvapen volbou předsedy komise. Bohužel je politování hodné, že přitom eh, významná část voličů Evropy je záměrně ignorována. Vzniká eh, dojem, že důležitá rozhodnutí jsou přijímána za zavřenými dveřmi. Nevytváří to důvěru, ale frust a chci chci přesto zůstat konstruktivní. Moje pochybnosti se týkají oblast vnitřní bezpečnosti a hraničních kontrol a zejména ohrožení mezinárodním islamistickým terorismem. Bezpečnostně politické výzvy jsme zaznamenali, které vyplývají z politiky otevřených dveří v Německu i jiných evropských zemí. A také významné zátěže, které to má na často personálně přetíženou policii a bezpečnostní zahraniční služby. Eh, tváří v tvář nadále, tedy trvající eh, eh, imigraci, se obávám, že reálné bezpečnostně politické problémy budou narůstat a proto doufám, paní von der Leyen, že nás ujistíte o tom, že se u vašich slov o vnitřní bezpečnosti nejednalo o prázdné fráze. Děkuji. Děkuji a nyní paní Kávko. Dobré eh, ráno, paní von der Leyen. Já se jmenuji Kavko a jsem jedna ze sedmi dětí žen, eh, ženy, která musela utíkat a ukrývat se, když se eh, rozhodla k rozvodu když se narodilo moje poslední dítě, bylo ji 37. Já jsem nyní 39 a mám pouze jedno dítě a e, to záměrně, e, protože e, jako miliony dalších žen, které byly pohlavně zmrzačené, je to velmi obtížné. Já stojím před vámi a ptám se vás jako žena, jako malé dítě, které tomuto pohlavnímu znetvoření neuniklo. V Evropě zavíráme oči, když islamistický nebo islámský stát páchal zločiny a e, unášel e, dívky jako Nadí Muratovou a další. Je e, tisíce žen, které žijí i v Evropě s následky takovýchto násilností, jako je pohlavní mrzačení a pošlapávají tím naše evropské hodnoty. Jaká bude vaše pozice, pokud jde o ochranu žen, pokud jde o jejich náboženství a ochranu z životu a zdraví. Eh, článek 1 eh, Evropské eh, smlouvy. A co s lidmi, jejich hodnotami a také ochranou subsidiarity. Děkuji. Madam Aubrey. Děkujeme, paní Aubrey. Jedna minuta. Paní van der Leyen, co budete říkat 500 milionům evropských občanů, kteří vás nevolili. Jaká je vaše legitimita? Jak se postavíte ke klimatické krizi, nerovnostem? Budete neustále tvrdit, že pokladna je prázdná, tak jak to říkali eh, lidé, kteří přišli před vámi. Ovšem pokud jde o ekologickou transformaci, tak zde prostě musíme mít finanční prostředky. A to vidíme například v těch rájích daňových, to je 800 milionů například dolarů, tento šek, který dáváme každý rok. Evropská unie právě těmto eh, daňovým únikům, Google, Amazonu, na úkor našich občanů, kteří za to platí. Tak jak řekl Viktor, jako peklo chudých tvoří ráj bohatých to v podstatě vlastně vy, paní van der Leyen, budete podporovat tento ráj, protože nehovoříte vůbec o boji proti daňovým rájům. Například Lucembursko v EU, Malta. Vy jste jejich kandidátka, těchto lidí, paní van der Leyen, ne naše kandidátka, ne kandidátka našeho lidu. Nikdo chudý vám nevěří, právě proto vyvoláváte hněv, nereagujete na tento hněv. Pani van der Leyen, podívejte se ještě jednou na tento šek. My chceme, abychom ho roztrhli ve půl a pro vás hlasovat nebudeme. For one and a half minute. Jeden a půl minuty pan Nikolaj Abadanos. Η ανάδειξη του Προέδρου στην Κομισιόν είναι αποτέλεσμα ενός σκληρού παζαριού. Děkuji za slovo. Toto, tento proces, pokud jde o volbu předsedy komise, je výsledkem handlování bez ohledu na diskuze, které probíhaly. Vidíme, že nová komise bude pokračovat cestou politiky bývalé komise, bude omězovat demokracii, žádná práva pracujících, militarizace, zde bude prosazována zbrojení, bude prosazováno omezování suverenity a zároveň omezování práv našich občanů ve prospěch ekonomiky. V Řecku jsme například viděli to, co proběhlo od roku 2014, celý ten proces eh, pod trojkou, viděli jsme obrovskou devalvaci za vlády Cyprase. Nové, nová opatření by měla mm, ovšem zlepšit život řeku. Opak bude pravdou, bude to obrovská zátěž na naše občany, v podstatě to je základ politiky nové demokracie, která nyní byla zvolena ve volbách v Řecku a která v podstatě bude pokračovat v politice škrtů, obrovské komercionalizace všech práv, všech institucí, které které by měly zůstat v rukách státu. A to podle mého názoru bude znamenat obrovský problém pro naše občany. Pan předsedkyně, Paní, vy jste, paní ministrině, vy jste nastínila politiku, se kterou souhlasíme, třeba pokud jde o, eh, pokud jde o nezaměstnanost, pokud jde o reálnou ekonomiku. My potřebujeme průmyslovou politiku v Evropě, která i vezme do úvahy tu ekologickou politiku a 25% je třeba si uvědomit, že jde eh, z toho zemědělského průmyslu. Takže zde já tedy chci, aby se i implementoval Small Business Act na podporu malých středních podniků a chci, abychom i mm, tedy chránili se proti útokům čínského průmyslu, protože to je velký problém s antidumpingem. Potom jsou to ty eh, digitální firmy na webu, ty by měly také platit daně jako ostatní podniky přece a dále posílit politiku zemědělskou, škrty v zemědělské politice. To je chyba. Nezapomínejme, že, eh, prům, že zemědělský průmysl, to je velký nástroj pro pracovní místa v, mm, eh, a zde my potřebujeme tedy i eh, rozvíjet trh kapitálových trhů, eh, unii kapitálových trhů. Já proto chci, abyste se zaměřila na to, eh, co jsme tady již odhlasovali. To je více peněz pro Afriku. Dvě miliardy a půl mm, Afričanů do, budou žít tedy v Africe, takže to je, eh, proto je třeba mít strategii pro Afriku, bojovat proti chudobám, nemocem, suchu, mm, proti terorismu v Africe. A pokud Evropa nebude jednat, tak to bude invaze milionů lidí, ne tisíců jako dnes. Takže proto komise by měla hodně s tím udělat. A potom právní stát závěrem. Vy jste řekla správně, ale dnes připomínám 21 eh, eh, měsíců eh, od vraždy malcké ne, novinářky a my vůbec nevíme, kdo si objednal tu vraždu této novinářky na Maltě, takže my musíme bránit přece svobodu projevu a také i v zemích mimo Evropskou unii, například ve Venezuele, to jsou miliony občanů původu evropského, Italové, Španělé, Portugalci a další Němci, kteří trpí kvůli diktatuře tam a já si myslím, že i z tohoto pohledu Evropská komise, stejně jako udělal Evropský parlament, musí si vyslechnout váš ten jejich hlas, protože my jsme komunitou společenstvím hodnot a v příštích pěti letech budeme pokračovat tímto směrem. Děkuji, minutu a půl, pan Gír. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní von der Leyen. Já samozřejmě uznávám, že vy ve dopisy na naší frakci se převzala mnoho z našich požadavků. Mnoho bodů, za které jsme bojovali ve volebním boji, jakožto sociální demokraté, se převzala. Například takové, že bychom chtěli zajištění pro případ nezaměstnanosti, což je něco, proti čemu vaše strana mě bojovala. Já bych byl z toho potěšen, ale mám takové podezření, že členské státy tento váš příslip v, v rámci vyjednávání změní natolik, že již z něho vůbec nic nezbyde a to zejména vlády z EPP, politické rodiny. A proto já to vidím si s tou skepsí. Já bych samozřejmě byl schopen vám dát předem jistou důvěru, ale proti tomu e, hovoří zásadní instituční argumenty. Já jsem ve volební hodě eh, dělal vlastně kampaň pro špičkového kandidáta se Timmermance, protože jsme se dohodli na základě našich politických hodnot a ne na základě státní příslušnosti. A já jsem slíbil svým voličům, a tak to učinili všichni sociálně demokratičtí kandidátky a kandidáty z SPD, že budeme volit pouze špičkového kandidáta a náš 16 eh, skutečně hodláme tento slib dodržet. Mnoho nejenom v tomto parlamentu eh, chápalo proces špičkového kandidáta jakožto zisk pro evropskou demokracii a já se bojím, bojím, že nyní vlastně se tady zvoní umíráček koncepci evropského špičkového kandidáta. Já se vás ptám, jak chcete získat záruky od Evropské rady, že tomu tak to nebude. Děkuji mnohokrát. For one minute, madam. Na minutu, paní Čep. Děkuji. Je to velká čest a velká odpovědnost pro mě, že jste mohu stát v srdci evropské demokracii, abych vlastně vyjádřila nejen své připomínky, ale připomínky si Já jsem poslankyně z Maďarska, krásné země, hodně jsme slyšeli o tom. Hovořilo se o občanské společnosti, o porušování právního státu. Jakožto Maďarka, já toho mám také už dost, protože Evropa eh, často eh, nemůže zavírat oči před populismem Viktora Orbána. Musíme bojovat proti těm, kteří eh, narušují tuto unii. Musíme zůstat společenstvím hodnot, musíme mít Evropu bezpečnou, sjednocenou a solidární. Proto potřebujeme jasné vedení, které bude obhajovat myšlenky evropské demokracie. Pas je, je potřeba eh, bránit eh, právní stát a mít vůd vedoucí představitele s politickou vůli. Dnes je zde vlastně velice důležitý okamžik. Potřebujeme opravdovou změnu, nejen slova. Paní Vana na minutu. Paní ministrině van der Leyen, dnes jste hovořila mnoho o míru v Evropě. Já osobně pocházím z vojensky neutrální země z Rakouska a jakožto zelená a jakožto bojovnice pro eh, mírovou unii jsem proti PESku a Vojenské unii a Evropskému obranému fondu a jsem také proti debatě o Evropské armádě či armádě pro Evropany, jak to tak ráda nazýváte. Já to vidím velice kriticky. Také většina občanů EU ne, si nemyslí, že by obrana byla prioritou Evropské unie, ale spíše je to pro ně ochrana klimatu, zdraví, vzdělání, sociální otázky a také mnoho většina evropských občanek Eh, je toho názoru, že by Evropská unie měla více přispívat eh, k v řešení konfliktu a krizí v Evropské unii, a to spíše humanitárními a diplomatickými cestami než vojenskou cestou. A proto pro nás je chybné, abychom stále nevyučovali eh, výdaje na obranu v Evropské unii prostřednictvím Eh, toho obraného formu. My spíše potřebujeme peníze dávat na klima a sociální otázky. Veškeré ty miliardy by měly jít tam. A proto se vás ptám, jakožto předsedkyně komise, budete schopná se věrovně zasazovat za iniciativu pro odzbrojení, za snižování výdajů na obran ku prospěchu opatření v oblasti sociální a klimatické. A zase budete také zasazovat o kontrolu exportu vojenských. Děkuji nyní pan Fest. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji, paní. Děkuji také vám za váš projev. Já si myslím, že jste otevřela i posledním o poslanců oči v tom smyslu, že jste špatnou osobou na toto místo. Eh, vidíme, že Zdá se, že údajně konzervativní EPP se stala nějakou zelenou či socialistickou. Ten dokument se nám nelíbil váš, byl to takový kouzelný rok, ze kterého vytahujete všechno, minimální plat, genderovnou rovnost, udržitelnou Evropu, děti, mítů, posílení středních podniků, spravedlivé daně. Vše toto v podstatě bylo takto propojeno a zdá se, že vy tady zastavujete politiku, eh, kterou současně provozují zelení a levice. Je to triviálně. Zatím vším eh, jste pouze vy, vaše osoba, vaše funkce, vaše pozice. To bylo hlavní téma vaší přednášky. O to šlo a v podstatě o nic jiného. Nám jde v Evropě o jinou identitu a vše, co nás charakterizuje. Zdá se, že vám jde pouze o novou funkci, o novou politickou trofej o nějaké nové oprávění, k tomu získat služební vůz. A já se vás ptám, co tady vlastně chcete, co zde hledáte. Po rozstřednictvím vašeho projevu eh, pro mě vyplývá pouze to, tato žena by neměla být volena novou předsedkyní Evropské komise. Church, one minute. Pan Church, jednu minutu. Eh, signora van der Leyen. Eh, děkuji, vážená paní van der Leyen. Nás opravdu velmi trápí tento problém. To, že tady vlastně prakticky není rozdíl mezi kandidátem Termancem a kandidátkou van der Leyen. Když jsem vás slyšel dnes hovořit, eh, kdy vlastně eh, se snažíte vyhovět jak levici, tak socialistům, tak eh, dalším frakcím, ale vlastně řadu věcí jste nevysvětlila. A e, to právě to, co se vlastně teď odehrává v tuto chvíli. Vy e, jste vlastně už e, začala aplikovat sanitární kondor, kon, kordon vůči části Evropanů. Vy vlastně trestáte eh, ty země, jejichž lidé si zvolili vládu, která se vám nelíbí. A to je velice nebezpečné. Vy vlastně eh, trestáte ty, kdo byli zvoleni v některých zemích, protože navrhují politiku, která se některým nelíbí. Nelíbí se těm, kdo tady vytvářejí tu většinu, kdy Timmermans i vy jste vlastně prakticky totéž a pouze se snažíte zatlačit do marginalizace část Evropanů. um, vlastně eh, není horší atentát proti jednotě, než to eh, někoho marginalizovat. Eh, to vytváření těch sanitárních kordonů, to vlastně zcela popírá demokratického ducha. Popírá to všechna pravidla a vlastně to ani nevytváří iluzi, že je možné dělat společný projekt. Pan Gengoši na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo zde řečeno, že Brexit je poučení a příležitost pro evropské politické vůdce, signál, že je nezbytná změna kurzu občané EU jsou vlastně nespokojení s neprůhledným a nedemokratickým rozhodováním v evropských institucích. Paní von der Leyen, vaše reference to, že jste vlastně roztříštila systém špicen kandidátů, bylo ironické a bylo to dokonce cynické špic, systém špicen kandidátů ne, není vůbec perfektní, ale byla to věc, která šla určitě správným směrem k tomu, aby byl vybrán e, kandidát na vůdce Evropské komise. Vaše nominace pouze ukazuje, že vůdci Evropské unie ignorují hlasy evropských voličů a nepoučili se z vlastních chyb. Takováto ignorance vede pouze ke zvyšování kritiky a euroskepticismu, takže nebuďte překvapena. Je to zklamání pro všechny, kteří chtěli demokratičtější, důvěryhodnější, transparentnější Evropskou unii. Paní van der Leyen, to není vaše chyba, ale vlastně přispíváte pouze k tomuto zklamání a z tohoto důvodu mnoho lidí v tomto parlamentu považuje vaše jmenování za nepřijatelné. Pan Ranchel, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl tady přivítat paní van der Leyen a děkuji jí za velice zajímavý, duchaplný projev, která, kde byla vize, přesvědčení o tom, že jde jí o evropské záležitosti a má naši podporu. Rovněž bych chtěl eh, přijít s dvěma poznámkami. Za prvé, je škoda, že když vy jste lékařka a máte specializaci na veřejné zdraví, tak jste vůbec nezmínila nějaký masterplán, který EPP předložil ve své kampani volební a Týkalo se o boji proti rakovině. Pro nás je to velice důležitá věc a my očekáváme od příští komise, že splní naše požadavky v této věci. A z tohoto pohledu bych chtěl použít takovou zásadní otázku pro mě. Ještě to tady nikdo nenadnesl. To je jednoduchá otázka eh, vy jste hovořila o respektování víceletého finančního rámce, o finančních perspektivách 2021 až 2027 téměř, ale velice váno my zjišťujeme, že v politice soudržnosti eh, návrh předložený komise je nespravedlný. Dám pouze jeden příklad. Země jakožto Itálie, která je v průměru Evropy, bude mít asi 6% nakolik Chorvatsko, 10% Finsko, který je velice nadpříměrněn, si to navýší o 7, o 5% a země jakožto Litva z, eh, z, klesá 23%. A to jsou země, které můžeme takto srovnávat. A já se právě proč předkládáte takto nespravedlnou strategii pro kohezi. Já nevím, proč například jste seškrtali velké množství fondů pro soudržnost a nevysvětlili to. Potřebujeme mít dobře vyvážený fond koheze, také fondy eh, další, které se týkají eh, těch evropských strukturálních fondů. Ale paní van der Leyen, otázka koherence a konverze mezi členskými státy je zásadní pokud ne provedete revizi víceletého finančního rámce ve smyslu, jak to schválil Evropský parlament, tak vám mohu říci, že budeme mít velké problémy s kohezí a velké problémy s nerovností mezi jednotlivými členskými státy. Děkuji. Paní Guillaume. Paní Guillaume. Paní van der Leyen, vy jste vlastně, jste hovořila šikovně, odkřížkovala jste si hodně témat, ale ne všechny, protože zde zůstává mnoho témat, společná zemědělská politika, zemědělství, kde jste se vlastně vyhýbala uvádění čísel. Vy jste vlastně prošla poněkud zvláštním způsobem jmenování. Byly tam takové poněkud tajné, nejasné, průhledné dohody mezi jednotlivými členskými státy, které by vás měly přivést do tohoto křesla. Rada vůbec nebrala v úvahu hlasy voličů a úplně ignorovala ten systém špicen kandidátů. A to vlastně vede také k marginalizaci role Evropského parlamentu, který by vlastně měl být rovnoceným partnerem. Jediný příklad, aby se vlastně ukázala vágnost vašeho projevu, co se týká otázek migrace a azylu, není dostatečné, že říkáte, že po XT chcete reformovat azylový a balíček, který už byl reformován a přereformováván až do té doby, kdy se stal nečitelný a ne, úplně byl zablokovaný. Operace záchrany na moři, ty by měly také bránit důstojnost odpovědnost Evropské unie vůči radě. Toto nějak chybí v tom vašem projevu, to, že vlastně budete se snažit změnit směřování Evropy. Děkuji. Pan Federle, prosím, na jednu minutu. Thank you, Mr. Speaker. Um, eh, děkuji. Eh, paní van der Leyen, eh, řeknu vám pár upřímných slov. Byl jsem kritický k vaší nominaci. Byl jsem spíše kritický k tomu, aby vy jste se stala eh, předsedkyní Evropské komise. Eh, ten proces, který tady probíhá, eh, právě proběhl, nicméně ve mně zbudil určitý, určité uznání a to vám mohu takto říci. V Evropské Mm, parlamentu eh, můžeme říci, že eh, podle toho také budeme hlasovat. Je to opravdu, jak jste projevila, velice upřímný zájem. Já si vzpomínám, eh, jaký byl postup před pěti lety. Myslím, že mnoho kolegů tady si to možná tak nevybavuje, jaká tady byla vystoupení tehdejšího kandidáta pana Junkera ale e, já myslím, že také můžeme hovořit o tom, o té iniciativě, jako například e, pohoda zvířat. Ta tady 80% většinou v parlamentu e, byla požadována a doposud se nic nestalo. Za těch celých pět let se nic nestalo ze strany komise. Také chci připomenout, že my vás budeme považovat za zodpovědnou, jak se naplní tyto požadavky nyní. A nyní prosím, paní Skotka, to děkuji, pane předsedo takže eh, já myslím, že eh, můžeme eh, říci, jaké tady byly poznámky o Brexitu, který tak dopadá. Eh, na nás i na celou Evropu, jak to může velmi poškodit celou historii eh, této země. Otázka klimatu, daní, eh, obchodu. Ano, tady mezi tím, co si myslí ovšem zelení a co říkáte vy, mezi tím je opravdu velká propast. Celý ten proces, který tady probíhá, to je opravdu velice složitý proces, jak odpovídá požadavkům občanů a požadavkům demokracie. Rada tady ujišťovala, Eh, ujišťovala eh, ze strany eh, střední Evropy, že tady není žádné ohrožení demokracie a právního státu. A myslím, že je škoda, že tady nemáme silnou proevropskou většinu, která by jasně požadovala velkou změnu, tak jak to žádají také zelení. Anderson, un minuto. Honorevole Anderson Eh, prosím, eh, paní Anderson, eh, na jednu minutu. Není tady? Dobré, dobrý den. Paní ministrině, budu stručná. Vy jste v každém ohledu špatným obsazením této funkce a musím dokonce říct si nezávisle na to, jaké funkce. Vaše naprosto nepotřebné iniciativy z titury ministrině pro rodinu jste musela nakonec prodávat eh, reklamní agenturu, kterou jste platila z da- peněz daňových poplatníků a takto jste to vnutila Němců. Mé, jakožto ministrní obrany po sobě zanecháváte demoralizované vojsko a co se týče schopnosti obrany, je to vlastně vykastrovaná, vykastrovaná Bundeswehr a zároveň jste se postarala o eh, možnosti péče o děti a tím se vlastně udělala eh, spolkovou armádu, udělala jste s ní takovou školku. Takže já musím říci, že spolehám na to, že své destruktivní chování budete schopna eh, jak si v něm pokračovat i s funkci předsedkyně komise. Eh, podle mne byste měla vzít na vědomí, že já jakožto dlouholetá přesvědčená Eh, a nyní již bývalá volička CDU, vám říkám, že raději přijdu o ruku, než bych vás eh, volila, vás a vaši stranu. Děkuji. Pan, Pan Orden, prosím, na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Paní van der Leiden. Lajen, vy jste hovořila o politickém projektu, o tom, jak vám leží na srdci eh, strategická vojenská autonomie a spojená obra, společná obraná politika což by ale já bych se rád zaměřil na ta kritičtější témata, která se dotýkají Spojeného království. Vítáme vaše prohlášení, že respektujete rozhodnutí britského lidu opustit Evropskou unii, ale že nadále chcete v budoucnu úzce spolupracovat s, se Spojeným královstvím. Ale zatím ta dobrá vůle na straně EU chybí vlastně. Je to pouze velice ambiciozní věc. Místo toho vlastně už ještě než vlastně jste převzala roli, vlastně dochází k určité dezinterpretaci určitých aspektů eh, dohody o, o, o odchodu. Eh, jsou, je tam obsaženo mnoho řešení v Evropě, ale bohužel nic není možné a všechno je možné. Británie opustí Evropskou unii k 31. říjnu. Já si myslím, že to je dobrá doba, abychom vlastně vybudovali silný pozitivní vztah do budoucna, který bude vlastně respektovat rozhodnutí britského lidu, který si chce kontrolovat vlastní hranice a vlastní legislativu. Děkuji. Děkuji. Pan Kola Kešič, prosím. Děkuji základy rozvoje a dalšího programu, to se také týká přežití Evropské unie a to je vlastně rovnost a právní stát. Na tom spočívá Evropská unie. Rovnost a právní stát to uznáváme především podle toho způsobu, kterým vlastně jsou voleni naši zástupci, zástupci lidu Evropské unie více, z více než 740 poslanců 20 míst eh, předsedu a místo předsedu připadlo Němcům, žádný Chorvat, žádný Slovan, žádný Slovinec jednací řád přitom říká, že by vlastně ta místa měla být rozdělená také podle určitého geografického klíče, takže zde se také jedná o právní stát, který je porušován a to je nepřijatelné. Máme zde Německo, které má 20 zástupců na nejvyšších místech a to je vlastně proti principu rovnosti. A teď bychom navíc měli zvolit předsedkyni Evropské komise německou. To je prostě naprosto nepřijatelné, protože to není rovná Evropa, Evropa rovnosti a spochybňuje to samotný princip Evropské unie. Další řečník. Ty? Já, děkuji velmi, pane meneer voorzitter. Na de verkiezingen in... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Po volbách v Nizozemsku bylo jasné, že odpovědnost musí převzít konstruktivní střed, pokud chceme zajistit, aby Evropa i nadále fungovala. Neboť, aby paní kandidátko jste to tady vyslechla, eh, vždy eh, někdo má pocit, že něčeho příliš mnoho nebo příliš málo, což pro nás ale vlastně dokazuje, že vy jste nalezla dobrou rovnováhu. Hovořilo se zde o tom, jakým způsobem jste byla nominována, ano, ale parlament musí si také zamést kriticky před svým vlastním Prahem. My jsme hovořili o jednotě a přesně to bylo to, co parlamentu po volbách chybělo. Jednota zde ve sněmovně nebyla. Pokud se bude systém špičkových kandidátů odvíjet tak, že špičkový kandidát největší frakce není akceptován a pak eh, vznikne pocit, že je možné prosadit toho druhého špičkového kandidáta, to bylo naprosto nejvinní. Samozřejmě transparentnost, demokracie a silný Evropský parlament to by bylo vhodné, ale to, jak se celé odehrálo, to bylo problematické. Tam vznikla taková kombinace velice oživá pro Evropu a to byl Macron a Orbán. Eh, Rada skutečně eh, udělala chybu, vznikla škoda eh, jistá a je důležité, aby tato chyba byla korigována v příštím volebním období. Ale vy, kandidátka, tady na počátku svého projevu zmínila Simone Weil. Ona byla jednou z prvních eh, ženských členek, tedy žen členek francouzské akademie, bohužel jich není mnoho. A když byla ovolena, zvolena, obdržela meč a ona si na meč nechala vyrýt eh, sedm, osm funkcích, tedy své číslo z Auschwitzu, s osvětimi, tak, aby si každý den mohla připomínat, proč potřebujeme Evropu a že je třeba každý den za Evropu bojovat. Moto Francouzské republiky a moto Evropy. Obojí je důležité. Jednota v rozmanitosti. Musíme si klást otázku, ale vš- nebo vlastně ve, v duchu Simon Weil budeme vlastně eh, budovat spolu s touto kandidátkou Evropu, takovou Evropu, kterou Evro- občané potřebují. Mnohokrát děkuji, děkuji, kole, pan poslanec Bonafé, no, půl minut, paní poslankyně Bonafé, omlouvám se, děkuji, pane předsedo. Já bych eh, trošičku si vzala odstup při eh, v rámci evropských voleb, když se prezentovaly nacionalistické strany, které v vsadili na zhroucení Evropy, tak vlastně zatím nedosáhli svého cíle. Evropští občané ještě chtějí věřit v Evropu a proto paní von der Leyen vás žádáme, abyste byla na výši těchto cílů, abyste vyslala silný signál směrem k evropským občanům o inovaci. Například už to, že by žena poprvé předsedala takto významné instituci, jako je Evropská komise. My chceme pevnou, solidní a solidární Evropu, která se už nebude obracet zády k občanům, která nebude zavírat oči před těmi, kteří stojí někde na okraji cesty. Máme zde pakt růstu a stability, který skutečně musí sázet na nový model rozvoje bez bez různých nejednoznačností musí sázet na životní prostředí a musí eh, využívat těch příležitostí, které nebudou brzdit, ale naopak budou podporovat růst a udržitelný dlouhodobý rozvoj. Takže někteří zde říkali, že tyto otázky ignorujete. My chceme však Evropu, která neignoruje nacionalisty, ale která přitom vlastně řídí, kormidluje tu loď eh, v takovém směru, který eh, vlastně je zaměřen na více Evropy. Také se zde hovořilo o imigraci, už se změnil dublinský systém zde v Evropském parlamentu a také by to měly být akce a směřování budoucí komise, tak aby se šlo tímto směrem. Paní hranzová na jednu minutu. Madam President designate. Vážená paní kandidátko, před 15 lety vlastně Evropané více věřili v evropský projekt, ale nyní tato eh, důvěra se zhroutila. Mnoho návrhů v minulosti vytvořili, roztříštili eh, zem, západní a východní země. Bylo to téma dvojí kvality potravin, jednotného trhu, vysílání pracovníků. To vlastně mělo směřovat k větší bezpečnosti Evropy. Je nesmírně důležité, aby nová komise měla nový přístup a Evropská unie musí musí znovu obnovit tuto důvěru, znovu ji vybudovat, tu důvěru, kterou občané ztratili, tak aby se zajistilo, že posloucháme se vzájemně předtím, než bude předložen a formulován jakýkoliv návrh, že budeme nadále Eh, odbourávat eh, stávající překážky na jednotném trhu a nebudeme vytvářet další, že vše, budeme postupovat se všemi evropskými občany rovně, ať už žijí nebo studují kde a pracují kdekoliv v Evropě. Takže paní kandidátko, já doufám, že dnes se můžete zavázat k tomu, že budete hlasem všech evropských občanů. Děkuji. Eh, děkuji. Na jednu minutu pan Urtasun. Eh, dobrý den, eh, paní eh, předsedkyně. Já myslím, že tady je vlastně trojí vzdání se cílů, když je navržena vaše kandidátka. Je to vzdání se silného požadování právního státu, protože právě pan Timmermans byl tím symbolem, který požadoval dodržování právního státu a také vzdání se toho, že by proběhly nějaké změny, protože to tady už celkem rozebírali mý kolegové je to vlastně takový ten eh, původní eh, hřích. Když eh, nakonec vy budete zvolena některými hlasy, které tady dostanete, to myslím také trošku spochybní celý ten průběh toho procesu, kterými se tady teďka snažíme dovést do konce. Já nebudu moci hlasovat pro vás. Přeji si, aby vás parlament zamítl a myslím, že my, kdo jsme pro Evropu, my musíme přece připravit připomínáte, že tady se vlastně eh, parlament musí podřídit eh, rozhodnutím rady. To přece eh, není institucionálně demokratické a já myslím, že vaše kandidatura by měla být zamítnuta. Děkuji. Děkuji vám a prosím, pan Krach, na jednu minutu. Paní nominovaná předsedkyně, dámy a pánové, to, co zde zažíváme, je něco, co bychom neměli provádět. Tady jsme ho- hovořili hodně o naší skepsi vůči příslibům demokracie a systému špičkových kandidátů zde v Bruselu, ale pomocí volby paní von der Leyen vy tu skepsi skutečně dovedete do naprosto nepředvejdaných rovin. To, co tady pan Weber, který jako bývalý špičkový kandidát jako první blahopřál a apeloval na to, aby se zvolila pana von der Leyen, já se vás ptám, máte vůbec nějaký respekt sám vůči sobě, pane Weber? Všichni, co znají paní von der Leyen, ví, že jakožto ministrně obrany v Německu naprosto ztroskotala z německé armády, udělala armádu, kde letadla nelétají, tanky nejezdí a zbraně nestřílí. A pokud bychom, eh, my tady budeme hlasovat proti ní, protože jsme odpovědní a ti, kteří chtějí hlasovat pro ní, vám říkám, že větší bombu vůbec nedokážete vložit do komise než někoho, kdo vlastně v Německu na, ve všech funkcích ministerských ztroskotal. Děkuji vám. A nyní pan Tomašič na jednu minutu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Děkuji. Eh, paní van der Leyen, Eh, vy jste předesla ambiciozní plán, ale neslyšeli jsme mnoho podrobností o tom, jak byste tento plán chtěla realizovat. Eh, vlastně jsem si připomněla dětství při vašich slovech. V socialistické Jugoslávii jsem také eh, slýchala grandiozní cíle bez mnoho detailů. Politická integrace, bratrství, více práv pracujícím, více práv ženám, ale víme, jak to skončilo. Vaše vize ve mně vyvolává podobné pocity. Lidé nechtějí takovéto vize. Ehm, kladete si otázku, zda získáte většinu v tomto parlamentu, ehm, ale zapomínáte, že vlastně všechny klíčová místa v Evropské unii Eh, mají eh, členové z těch eh, starých členských zemí. A vy vlastně i v té zahraniční politice a bezpečnostní politice chcete postupovat stejným způsobem. Tolik tedy pokud jde o rovnost. Pokud jde o základy Evropy, hovoříte o římském právu, o řecké filozofii, ale vy jste zapomněla hovořit o křesťanství a přitom jste křesťanská demokratka. Evropa sama se odklání od svých kořenů a to je právě špatné. Prosím, pan Žalso, jednu minutu. Eh, vážená paní, eh, budeme eh, hlasovat o důvěře k vaší kandidatuře, ale ta důvěra nemůže být zaslepená. Naše podpora Eh, může být podporou proto, abyste eh, uplatnila svou politiku, předložila jste celou řadu správných myšlenek, minimální eh, plat, zachraňovat životy a tak dále, řadu velmi pozitivních cílů. Tady Evropa musí naplnit své povinnosti. Evropa nemůže přenést na jedinou zemi celou tu, celé to břemeno migrace. Otcové zakladatelé si přece přáli růst pro všechny členské země EU, e ale tak tomu ve skutečnosti není. V Itálii je obrovská nezaměstnanost mladých, je pro ně těžké zakládat rodinu. Eh, Vážená paní van der Leyen, my bychom chtěli, aby EU zajistila pracujícím mladým zemědělcům, rybářům, všem stejná, stejné příležitosti, aby mohli eh, se rozvíjet. To je velký závazek, abychom ukončili eh, skandál daňových rájů, aby se to neuplatňovalo a nemělo to své dopady, až mafiozní dopady na oblast práce. Některé návrhy, které jste vyjádřili, hovořila, stanou-li se eh, realitou, mohou mít naši podporu, ale pokud zůstanou pouze na papíře, eh, pak v našem eh, hnutí, odborovém hnutí najdete velké odpůrce. Děkuji vám a prosím pan Tobe na dvě minuty. Děkuji, paní von der Leyenová. Doufám, že Všichni, kteří věří v evropskou spolupráci, vás dnes podpoří. Zdá se, že extrémní levice a extrémní pravice chtějí hlasovat proti vám, což byste vlastně měli pokládat za důkaz cti. Zdá se, že některé další frakce chtějí tyto dvě frakce podpořit. To je zvláštní, já se poněkud divím, že někdo takto chce hlasovat proti první ženě, která by se mohla stát předsedkyní komise a navíc proti osobě, která je schopná okolo sebe získat většinu pro progresivní klimatickou politiku v Evropě. Nyní v Evropě potřebujeme silnou spolupráci nejenom v oblasti klimatu, ale také v oblasti potírání přeshraniční kriminality. Svoboda pohybu v Evropě je po nás samozřejmostí, ale nesmí platit pro zločince a teroristy a proto musíme posílit eh, policejní spolupráci vylepšit eh, přistěhovaleckou politiku. Tady musíme opět silněji spolupracovat a zároveň potřebujeme dostatečnou většinu, proto abychom zajistili Eh, více kontroly v oblasti eh, migrační politiky a také eh, lepší fungování státoprávních principů v této oblasti. Jsem přesvědčen, že s vámi můžeme vést politiku, která bude dobrá a kterou můžeme z plného srdce podpořit. Já jsem pro Evropu, která je svobodná, která podporuje podnikatelského ducha, která skýtá bezpečí všem občanům. Vy jste dnes nadnesla řadu zajímavých věcí. My máme na vaše osobu velká očekávání. A já si myslím, že je důležité, aby Evropský parlament spolupracoval s vámi v tom, aby se řešily zásadní evropské otázky. To je velice důležité. Děkuji. Madam von der Leyen, first of all, Paní Kaljura. for today's remarks and for the letter já bych vám chtěla poděkovat, paní van der Leyen, za eh, ten dopis, který jste poslala skupině sociálních demokratů. Bylo tam hodně materiálu a vyplývalo to z diskuse, kterou jsme vedli minulý týden v Bruselu. Musíme uznat váš závazek směrem k demokracii, právnímu státu, dodržování lidských práv. Evropy bez dělících čar. Nyní se tedy těším na konkrétní činy, na konkrétní odpovědi na ty otázky, které vlastně položili moji kolegové. A také bych ráda upozornila na další dělící línii, kterou jste dnes zde eh, o ní nehovořila. Je to, máme vlastně určité příklady pro, eh, co se týká rozhodnutí Evropské rady, kde vlastně všechna ta významné, všechny významné posty byly přidělené zemím západní Evropy. Eh, to vlastně hm, jsou zde přitom nové eh, evropské členské státy. Nemůžeme budovat Evropu touto cestou. Proto vám kladu otázku, jak hodnotíte toto rozhodnutí tak aby vlastně zde nedocházelo k tomuto dělení. E, na jednu minutu další řečník. E, děkuji, pane pře- paní předsed... Paní van der Leyen. It's okay now? Vreau să insist pe două lucruri importante pentru... Vážená paní van der Leyen, já bych chtěl zdůraznit jeden bod, který je pro rumunskou delega- delegaci důležitý. Ekonomická a daňová integrace to by se mělo týkat členských států eurozóny, ale vlastně a všech států, které chtějí vstoupit do eurozóny, stejně jako, jako Rumunsko například. Potřebujeme podporu k tomu, aby mechanismus technické podpory pro přístup k euru fungoval. Ostatně pan Juncker, Juncker se o tom mnohokrát zmínil. A vítám eh, váš záměr spustit pan evropský mechanismus eh, týkající se právního státu. To je jeden z důležitých ehm, prvků pro skupinu Renew Europe a Evropský parlament schválil principy tohoto mechanismu před dvěma roky, to bych chtěl připomenout a my tedy navrhujeme, aby se skutečně uvedla v život příslušná legislativa na základě tohoto rozhodnutí. Děkuji. Nyní pan Smith. Děkuji, pane předsedo. Zde vedeme rozpravu, už zde mnohé zaznělo, ale ještě některé věci nezazněly. Paní van der Leyen, já bych vám chtěl blahopřát k tomu, té skvělé řeči dnes ráno prezentovala jste vlastně jednotlivá témata, zejména co se týká vašeho závazku k genderové rovnováze mezi komisaři. Eh, já vycházím z těch zkušeností z posledních let a blahopřeji vám k tomu, co se týká Brexitu a konkrétních perspektiv eh, v tomto ohledu v Anglii, Severním Irsku, Walesu pracujeme na to, abychom, aby Brexit měl určitý smysl, aby do, do, eh, proběhl co nejlepší možný Brexit, co by byl tedy žádný Brexit. Nicméně snažíme se hlajit, eh, hledat řešení a doufáme, že i vy budete postupovat touto cestou. Pak jsou zde další věci. Chybíme zde, chybí nám zde tři členové z Katalánska jediné řešení těchto problémů by byl dialog a vy osobně byste měla být takovou zprostředkovatelkou, mediátorkou v tomto dialogu a doufám,